SAD, ALDE a další žádají o nominace do eh, parlamentních výborů a eh, delegací eh, rozpočtová kontrola. Pan Avel na, na, na hroze paní Ozolino. Paní Rebecca Taylor už není žádnou členkou. Jedno. Dále delegace UE Kazachstan, UE Kyrgyzstan, UE Uzbekistan, vztahy s Tadžikistánem, Uzbekistánem a Mogovském, pan Michel Danten místo pana Čaba Öryho delegace pro vztahy se zeměmi Jihovýchodní Azie a národy Jihovýchodní Azie, pan Čaba Ory místo Michela Dantena. Delegace směšeného parlamentního výboru EU e Chile, paní Irgo, Argoen, Irgoen Pele, místo paní Moniz de Morkiza, paní Nikos Kler, místo Franciska Soza Wagner, delegace pro vztahy Anske, se zeměmi Anského společenství paní Moniz de Urkiza místo paní eh, Irgoen Perez, eh, delegace pro pro Euromed, pan Obermeier, delegace, další paní Morvaj, delegace pro vztahy z USA, pan Trevor Coleman místo Kristiny Morvaj, delegace pro vztahy s Jižní Afrikou Daniel van der Stup, delegace eh, parlamentního schromáždění Euro, Amerolatinského paní Nicole Sinclair, místo Franciska Soso Wagnera, delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, smíšené schromáždění parlamentní EU Island a EU e EHP, paní Silvana Kochmerin, delegace pro vztahy s legislativní radou Palestiny, paní eh, Marielny Kopa, místo z Danelise, delegace pro smíšené parlament, smíšený parlamentní výbor EU Mexiko, pan Francisco Souza Wagner, delegace pro vztahy s Japonskem, e, pan eh, Magnatras Děkuji vám za pozornost a táži se, zda jsou námitky proti těmto nominacím. Je zde žádost o slovo pana Jemeka. Máte slovo. Vous avez la parole, monsieur Gemek 323. Vous avez... Pane Geremek, máte slovo. Vous ne prenez pas? Okay. Nestojíte o něj. Nejsou tedy námitky, takže tyto nominace jsou tímto eh, prohlášeny za schválené. Nyní vysvětlení hlasování budu striktní s řečnickým časem. Paní Miranda na jednu minutu. Jde o zprávu Tavareš. Paní Miranda, prosím. Děkuji, takže paní Swinburne na jednu minutu. Thank you, Madam Chair.